Уважаеми колеги, за мен е чест и удоволствие да съпредседателствам днешната пленарна сесия на... Je mi velkou, velký ctí, že mohu předsedat dnešnímu zasedání, které je věnována stabilitě, ekonomické koordinaci a governance v Evropské unii. Mm, takže abyste eh, měli příležitost poslouchat eh, bulharštinu. Nyní bych chtěla přivítat zástupce národních parlamentů i poslance Evropského parlamentu. Chci poděkovat paní Tyson za to, že přijala pozvání na eh, tuto část zasedání. První část se zaměřuje na e, cyklus evropského semestru 2018. Účelem je diskutovat politické priority tak, jak jsou definovány v výročním přehledu růstu Evropské komise předtím, než to schválí Evropská rada. Výsledkem diskusí bude eh, předmětem eh, zprávy z vlastní iniciativy výboru Econ a Employment Evropského parlamentu Spravodajové eh, mm, před, budou prezentovat přehled své zprávy. Chci se omluvit jménem pana Gautieriho, bohužel má jednání, které se trošičku protáhlo, takže se k nám připojí co nejdříve, aby mohl smolu předsedat dnešní zasedání. Delegace budou mít možnost se podělit o své zkušenosti s cílem eh, koordino, více koordinované evropské politiky. Chci vám říci něco o organizačních ehm, podrobnostech, abychom eh, mohli pokračovat dál. Chci eh, zdůraznit, jak eh, si budou řečníci brát slovo. Především, jako obvykle, zajistíme, aby všichni, kdo si přejí slovo, měli, dostali příležitost vyjádřit své nás, názory, i když naše řečnická doba je samozřejmě omezená. Vzhledem k velkému počtu účastníků pravděpodobně nebude možné, aby každý z vás si vzal slovo. To je také důvod, proč vás žádám, abyste se omezili na dvě až tři minuty maximálně. Jak eh, na displeji uvidíte na hodinách. Vzhledem k vývoji diskuse budeme možná muset tuto řečnickou dobu upravit, protože, jak víte, máme i další jednání. Na e, stolech najdete řečnické karty, s kterými můžete indikovat, že si přejete vzít slovo. Mm, prosím, e, vyplňte řečnickou kartu, předejte ji uvaděčům, které jsou v plénu. Toto platí i pro členy národních parlamentů, i pro členy Evropského parlamentu. Obecně se pokusíme řečnickou dobu rozdělit podle následujícího vzorce tři členové Národního parlamentu, jeden člen Evropského a tak dále. Pokud bude třeba toto měnit během jednání, tak to uděláme. Mm, jsme si vědomi odpovědnosti, kterou nese bulharské předsednictví, co se týče překonávání krizí a výzev. Národní parlamenty eh, sehrávají klíčovou roli při zajištění odpovědnosti eh, kroku Evropské unie vůči občanům vzhledem k oživení, ekonomickému oživení, zlepšování veřejných financí a investic, tak se zaměstnanost vrátila téměř na úroveň před krizí. Národní parlamenty i Evropský parlament by měly vyžadovat politiky, které podporují reformy, aby eh, institucionálního i podnikatelského prostředí, podpora investic, kvalitních pracovních míst, snižování nerovnosti chci ještě jednou přivítat za bulharské předsednictví Evropské rady a bez dalších okolků bych chtěla předat slovo paní Tysen, Evropské komisařce pro zaměstnanost, eh, práci, mobilitu pracovních sil. Paní Marian Tyson, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Um, Děkuji, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, dámy a pánové. Je mi eh, ctí a také potěšením, že k vám mohu dnes promluvit. Je to pro mě ctí, protože Evropský parlament a národní parlamenty sehrávají klíčovou roli v reformě a zlepšování naší ekonomiky a společnosti. Jenom společně eh, můžeme dosáhnout úspěchu. A také je mi to potěšením, protože po mnoha letech krize je hezké, že mohu přijít s dobrou zprávou. Růst eh, je větší, investice oživují, více lidí pracuje v Evropské unii než dříve. I tak, ještě jsme plně nepřekonali dědictví krize, stále čelíme vysoké úrovni eh, dluhů domácností i eh, podniků i veřejných dluhů. Víc než 80 milionů lidí stále hledá pracovní místo a oživení je nevyrovnané eh, v členských zemích. Cílem číslo jedna té, této komise je zajistit, aby dnešní růst byl inkluzivní a udržitelný z dlouhodobého hlediska, abychom dosáhli konvergence v Evropské unii a naše ekonomika a společnost byla připravena využít příležitostí a řešit výzvy, které technologie a globalizace přinášejí. Mm, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl, že je na čase spravovat střechu, dokud svítí slunce. Vážení poslanci, my nyní připravujeme zprávy o jednotlivých zemích ke zveřejnění 7.3. Toto jsou analytické základy, podklady pro e, politická doporučení pro jednotlivé země CSR, které budou prezentovány v květnu. Zprávy analyzují ekonomickou a sociální situaci v členských zemích a posuzují také pokrok při implementaci eh, CSR v minulosti. Tyto zprávy budou zveřejněny za několik týdnů, ale chtěla bych se s vámi už teď podělit o hlavní poselství, které se týkají Unie jako celku. Za prvé, eh, reformy nějakou dobu trvají, ale postupují správným směrem. Od začátku semestru v roce 2011 členské státy mm, prokázaly určitý pokrok ve dvou třetinách všech doporučení. Ve čtvrtině případů došlo k význačnému pokroku nebo byla doporučení plně implementována. Za druhé, konvergence které, eh, která eh, ustupovala během krize, se znovu objevila. Máme pozitivní trendy, pozitivní perspektivy pro všechny členské země. Ale není prostor pro uspokojení. Divergence v členských zemích zůstávají, nerovnosti stouply v členských zemích. Pokud se toto nezmění, tak to bude znamenat výzvu pro udržitelnost naší, našeho růstu a koheze. Celková expozice bank e, začala klesat v téměř všech zemích. Ziskovost se obnovila ve téměř všech členských zemích, ale v řadě zemí vysoké soukromé dluhy stále i jsou na rozvahách bank a tak omezují investice. V některých zemích jsou stále velká množství nesplácených úvěrů. Za čtvrté, podmínky na trhu práce se zlepšují, ale naše práce ještě není dokončena. Ehm, nezaměstnanost, riziko bídy ustupují, čísla jsou ale stále příliš vysoká v mnoha členských zemích. A máme další problémy. V některých případech nezaměstnanost a mzdy stagnují a rozdíl eh, v celkovém počtu odpracovaných hodin v Evropské unii, především v eurozóně, rostou. Možná ale nejdůležitější poselství do semestru je, že ekonomický růst a sociální pokrok jdou ruku v ruce. Investice do lidí pohání ekonomický růst. Současně nerovná společnost brzdí růst. Dlouhodobého hlediska není, eh, nemůže být jedno bez druhého. Politicky, ekonomicky, sociálně je to neudržitelné a nežádoucí. Toto, eh, tato klíčová zásada platí během celého mandátu komise a, se, e, a proto se semestr stal více sociální. Letošní cyklus je ale takovým milníkem. Před několika měsíci jsme prohlásili, e, vyhlásili Evropský pilíř sociálních práv. Rada, parlament a komise to udělali společně. Pilář je, pilíř je politickým závazkem e, k tomu, že so, silnější sociální, silný, silná sociální Evropa jedinou cestou vpřed schrnuje základní sociální principy a práva a ukazuje, kde je třeba pracovat. Úspěch tohoto pilíře ale závisí na míře, do jaké bude implementován na evropské úrovni, ale také na národní úrovni. Po prohlášení zahájení v tomto roce principy pilíře jsou nyní zakotveny v semestru aby byl zajištěn monitoring a implementace, tak jsme vypracovali takzvané sociální scoreboardy, kde je 14 indikátorů sociálních, které sledují, jak mm, vypadá situace. Tento scoreboard se hraje významnou roli v nadcházejících eh, zprávách CSR. Když se díváme na naši dosavadní analýzu, tak jsou tam čtyři principy, které se vrací v našich doporučení. Jednak fiskální politika by se neměla zaměřovat jenom na zlepšování eh, deficitů a poměrů zadluženosti, ale kvalita veřejných financí také je důležitá. Daňové systémy by měly být spravedlivé, podporovat růst, zaměstnanost a soukromé investice. Za druhé, investice do lidí jsou nezbytné, jenom vzdělané, ne, na pracovní síla může využít nových příležitostí, když se změní trh práce. A jenom e, s, e, sociální zabezpečení pro všechny pracující může umožnit nutnou e, transformaci do, ve světě nové práce. Musíme pracovat na investicích obecně, protože investice, veřejné investice stále představují relativně malé procento HDP a za čtvrté, růst um, přispívá k oživení, redukuje nerovnost a zajišťuje vyšší životní úroveň. Efektivní eh, systémy a mechanismy jsou nezbytné pro zajištění toho, aby mzdy byly neferenciované. Samozřejmě závisí to na specifických podmínkách dané země a vzhledem k změnám produktivity. Toto um, nejsou drobnosti na uh, seznamu povinností zemí. Není snadné opravit dobře střechu. Eh, obyvatelé domu omezují, očekávají minimální náklady, chtějí eh, to distrib- tu zátěž distribuovat spravedlivě, chtějí, aby všechny hlasy byly vyslyšeny. A očekávají, že budete maximalizovat dlouhodobé přínosy těchto oprav. Vážení předsedové, dámy a pánové, zprávy jednotlivých zemích jsou jenom začátkem této druhé fáze evropského semestru 2018. Jako v minulém roce bude dost času na diskuse s národními vládami, se společností jako celek před jejich zveřejněním. Pomůže nám to nejenom mm, být přesní v analýze, ale také to umožňuje dialog a vzájemné pochopení. Evropský parlament, národní parlamenty a členské státy jsou zásadními partnery v tomto dialogu. Stejně jako v předchozích letech, několik členů kolegy a komisařů, včetně mne, Eh, se vydají do členských zemí, aby projednávali naše zjištění s našimi protěžky, s národními parlamenty, se sociálními partnery. Dámy a pánové, toto je společná mise. CSR zprávy by měly být začátkem. Já osobně se nemohu dočkat, až než začnu s vámi pracovat na dosahování našich společných cílů. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji paní Tyson za tyto velmi cené připomínky. Asi se všichni shodneme na tom, že to je společný podnik. Naším eh, druhým řečníkem je pan Kristof Hatmer, který je zpravodajem k evropskému semestru eh, v Evropském výboru, tedy ve výboru Evropského parlamentu pro sociální záležitosti. Pane Hetmane, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád a děkuji za možnost podělit se o několik reflexí, které se týkají roční analýzy růstu. Ale na úvod využiju přítomnosti paní komisařky a chci poděkovat komisi za přípravu roční analýzy růstu, která formálně zahajuje provázení osmého cyklu zpravování ekonomické politiky v EU, tedy takzvaného evropského semestru, jak už jsme o tom mluvili. Bez pochyby nás těší fakt, víme o tom, paní komisařko, že evropské hospodářství posiluje, oživily se investice, klesla nezaměstnanost, HDP je vyšší, eh, než eh, bylo v minulosti. Když se na to díváme jen makroekonomicky, můžeme říci, že to vypadá celkem dobře. Bohužel je zde i druhá strana mince. Přes všechny ty pozitivní signály Víme o tom a musíme si být vědomi toho, že nás čeká ještě spousta práce. Je třeba se obzvlášť zaměřit na to, že nezaměstnanost mladých se pořád drží na znepokojivě vysoké úrovni, více než 16 Více než 6 milionů lidí ve věku 15 až 24 let nepracuje ani se nevzdělává. Vysoká úroveň chudoby a vyloučení ze společnosti je rovněž pozorována. Jsem toho názoru, že aby celý proces evropského semestru byl účinný, musí být splněny dvě podmínky. Za prvé, reformy musí mít charakter dlouhodobý. Členské státy musí uplatňovat doporučení pro jednotlivé země. Nicméně úroveň uplatňování těchto doporučení není dostačující. Když se podíváme na doporučení na rok 2016, tak plně bylo realizováno pouze 2% těchto doporučení a částečně 43% těchto doporučení. To znamená, že až 55 doporučení nebylo vůbec realizováno nebo jenom částečně. Musíme si položit otázku, proč to tak je. Jak někteří říkají, je to institucionální problém v jednotlivých členských státech, pokud jde o možnosti realizace těchto doporučení, anebo je to realizace vlastních strategií ze strany členských států. Ale pak zde vzniká další otázka, Zda jsou ty strategie kompatibilní s doporučeními Evropské komise. Bohužel přes prisma těch negativních ukazatelů se zdá, že ne. A možná je těch doporučení příliš mnoho. Možná jsou příliš ambiciozní pro některé členské státy. A proto tady musíme vést dialog, diskuzi a musíme najít jádro tohoto problému ale především bych chtěl, abychom měli na paměti, že dnes musíme být velmi pragmatičtí. K tomu tedy nemám žádné pochybnosti. Musíme realizovat ambiciozní cíle, ale zároveň realizovatelné cíle v členských státech. V listopadu roku 2017 na summitu v Jeteborku Evropský parlament, Rada a Komise přijali Evropský pilíř sociálních práv. V tom dokumentu se vyjadřují zásady nezbytné pro spravedlivé a dobře fungující trhy práce a systémy sociálního zabezpečení v Evropě. Tyto principy budou referenčním bodem pro další uplatňování evropského systému na koordinaci evropských hospodářských politik. Když strukturální reformy, které mají eh, tedy napravit trh, jsou zásadní proto, aby zvýšily produktivitu, umožnili růst platů a také, aby zaručili odpovídající systém sociálního zabezpečení. Proč ten evropský pilíř sociálních práv je tak důležitý? O tom svědčí i další problém, který se týká obrovské části evropských občanů. Bylo to potvrzeno v březnu minulého roku Eurofantem, který ukazuje, že nerovnosti v příjmech se zvětšily až ve dvě, dvou třetinách členských států, což souvisí s vysokou nezaměstnaností, úrovní platů či nespravedlivými formami zaměstnávání. Obecně problém spočívá v tom, že jak v případě platů, tak i pokud jde o rozdíly rozvoje mezi regiony členských států, už ne tedy jen mezi státy staré a nové unie, ale také uvnitř jednotlivých členských států. Tam to vypadá tak, že bohatí jsou čím dál bohatší a chudí jsou čím dál chudší. Meziregionální rozdíly se stupňují a nůžky se rozevírají, místo aby se zavíraly. Také dochází k tomu, že problém, který pozorujeme v uplynulých letech, to znamená rozdíly uvnitř regionu, je to pořád patrnější. Část chudne a jiná část naopak bohatne. Já nemám pochybnosti o tom, že skvělým nástrojem na boj proti nerovnostem je politika soudržnosti. Proto je tak důležité, aby byla zachována alespoň na stejné úrovni příštím víceletém finančním rámci. Ale sám víceletý finanční rámec tuto situaci neozdravil, protože musíme mít na paměti, že politika soudržnosti musí být mnohem přijatelnější, mnohem méně byrokratická a blížší příjemcům. Důležité je také propojení znalostí s trhem práce, proto je tak důležité zajistit vysokou kvalitu vzdělávání. Zde bych rád poukázal na rozvoj digitálních schopností. Komise sama tvrdí, že 90 profesí vyžaduje alespoň základní digitální schopnosti a přitom 43 Evropanů tyto schopnosti nemá. Dalším důležitým ukazatelem, který má vliv na nezaměstnanost, to je otázka, že nejsou propojeni pracovníci a zaměstnavatelé. To je věc, je věc, která se týká všech evropských regionů. Do toho se zapojují, nebo týká se to i velmi rozvinutých regionů. Protože v některých regionech dochází k tomu, že přestože je tam velká nezaměstnanost, zaměstnavatelé mají problém najít kvalifikovanou pracovní sílu roste konkurenceschopnost, zvětšuje se produktivita, to je všechno zásadního významu a velký význam přitom mají malé a střední podniky, které třeba podporovat tím, že se jim zajistí přístup k financování, že se omezí byrokratické překážky. Zde velmi důležitou roli může a sehrává, může sehrát a sehrává politika soudržnosti která musí být nakloněna těm, kteří chtějí jednak uplatňovat inovativní řešení a také zvyšovat produktivitu. Další věc, která může stimulovat hospodářský růst, to jsou také nové výrobní technologie a nové služby. Proto je třeba podporovat jejich rozvoj. A poslední z politických priorit, na které bych rád upozornil, jsou demografické otázky. Stárnutí obyvatelstva, vylidňování. To se týká nejen periferních oblastí, nejen přes příhraničních oblastí, ale také oblastí, které se nacházejí v okolí měst. Ten přeliv lidského kapitálu vede k tomu, že nedaleko položené oblasti vedle těch velkých měst velmi rychle chudnou. Je třeba podniknout komplexní kroky, zajistit odpovídající infrastrukturu, zajistit nabídku veřejných služeb. S tím souvisí také flexibilní forma zaměstnávání. Důležité je také přizpůsobit důchodové systémy, aby tedy třeba věk odchodu do důchodu nesouvisel tedy s věkem, ale s počtem odpracovaných let. Ve své zprávě jsem se snažil tyto věci všechny podchytit. Myslím si, že musíme stát nohama pevě na zemi, musíme být pragmatičtí, je těžko propojit všechny argumenty a důvody, ale přesto všechno si myslím, že se nám podaří implementovat všechno to, o čem hovoříme a doufám, že zpráva bude silným signálem jak pro členské státy, tak i pro Evropskou komisi. Děkuji. Thank you, Mr. Hetman. Děkuji, pane Hetmane. Nyní ještě jednou připomínám řečníkům, že mají pět minut na svůj úvodní projev. Takže ještě jednou děkuji. A nyní dám slovo panu Hugh Bajetovi, který je zpravodajem za Evropský parlament k evropskému semestru. Taky máte pět minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem. Vítejte v Evropském parlamentu. Já se budu snažit eh, držet eh, řečnické doby. Stejně jako říkali předřečníci, my jsme velmi rádi, že se zlepšují ekonomické výsledky. Oživení je sice ještě mírné, ale přesto jedná se o oživení v rámci eurozóny. Je také jasné, že makroekonomické ukazatele nebrání prohlubování socioekonomických rozdílů v rámci jednotlivých zemí. Máme zde také nedostatek konvergence mezi členskými státy a chudé pracující. A právě z toho jsme vycházeli, když jsme ve výboru Econ jednali o tomto textu, o kterém se bude hlasovat ve středu. Já bych zde poděkoval Vande Kalerárovi a Bendelkovi, kteří byli mými spoluspravodaji. Evropští občané požadují stabilní a zdravé makroekonomické klima a to musí zajistit eh, plnou zaměstnanost díky tomu, že budeme mít eh, pracovní místa, která budou odpovídat eh, pravidlům, standardům Mezinárodní organizace práce. Pracovníci jsou každý den konfrontováni s rychlou změnou, mutací ekonomiky a my musíme reagovat jako politici na tyto změny. A proto jsme do této zprávy o evropském semestru začlenili důležitou kapitolu o posílení našich konkurenceschopných sektorů výzkumu a vývoje v Evropě. Začlenili jsme do toho také digitální ekonomiku. A také jsme zdůrazňovali pomoc mikropodnikům, záruku pro mladé, politiky v oblasti vzdělávání, celoživotního vzdělávání, což je nutnost pro naše podniky, také záruka udržitelnosti systému sociálního zabezpečení. Jak říkala paní komisařka, teď máme takový obecnější přehled o těch různých opatřeních, které musíme změnit. Jednu kapitolu jsme také věnovali potřebnému zvýšení veřejných a soukromých investic na podporu reálné ekonomiky. Jak víte, u soukromých investic jsme se pouze vrátili na úroveň z roku 2008, pokud jde o veřejné investice, tak eh, tam jsme toho ještě zdaleka nedosáhli. Takže jsme žádali komisi, aby vyhodnotila překážky pro uplatňování velkých investičních projektů a jejich amortizaci v čase. Velmi často se jedná o partnerství soukromého a veřejného sektoru. Je tam spousta překážek, které brání těm investicím. Nezapomněli jsme ani na harmonizaci evropské fiskality. Evropský parlament od začátku tohoto mandátu hraje důležitou roli, především v rámci výboru ECON. Velmi dobře víme, že fiskální konkurence mezi členskými státy vede nadnárodní podniky k tomu, že se usazují tam, kde mají nejvýhodnější daňové podmínky. Harmonizace by zastavila tuto nekalou konkurenci a byla by ku prospěchu státům i občanům. Mario Draghi také eh, podporuje další věc, která by dala větší kupní sílu pracujícím, eh, napomohlo by to ekonomice jako celku. Byla by to účinná opatření, pokud jde o snižování veřejných výdajů. Také jsme hovořili o rozpočtových indikacích eh, na evropské a národní úrovni, což by mělo umožnit životaschopnost veřejných financí a dobrou zprávu veřejných výdajů. My jako výbor Ekon myslíme, že aby se zlepšilo monitorování těch doporučení, tak je třeba posílit evropský semestr větší interakcí mezi Evropským parlamentem, členskými státy, ale také všemi sociálními partnery, kteří jsou zapojeni do socioekonomických politik v našich členských státech. Doufáme, že Rada a Komise vezmou v úvahu tyto nové linie, které jim navrhujeme a doufáme, že ve středu dosáhneme uspokojivé dohody pro všechny Evropany. Děkuji. Thank you, Mr. Baye. Děkuji, pane Baye. Než předám slovo dalšímu řečníkovi, kterým je pan Miloševič, omlouvám se za bulharskou delegaci, která eh, má další eh, setkání s předsedou Evropského parlamentu panem Tajánem, takže bohužel budou muset odejít už eh, velmi brzy. Nyní tedy předám slovo panu Ivanu Miloševičovi, který předsedá výboru pro evropské záležitosti chorvatského parlamentu. Opět, pane Miloševiči, máte slovo na pět minut. No, děkuji paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji Evropskému parlamentu i bulharskému předsednictví za pozvání na toto setkání v Evropském parlamentu. Ono vždy je dobré hovořit o těchto věcech, když všechny země zažívají hospodářský růst a když vlastně všechny ty ukazatele ukazují správným směrem. Já se nejdřív na to používám trošku všeobecně a potom se dostanu k chorvatským specifikům. Já pocházím z soukromého sektoru. Máme 150 miliard ehm, z evropského rozpočtu, ale to samozřejmě není, neukazuje, že rozpočet je naším hlavním problémem. Naším hlavním problémem jsou společné cíle a jak jich dosáhneme. Například eh, americká daňová reforma bude mít celosvětový dopad na eh, rozhodování podniků. Takže i naše podniky eh, se s tím nějak budou muset vypořádat, aby byly konkurenceschopné. Kromě toho tady zažijeme soutěž také, co se týče um, lidí a vlastně lidských zdrojů, zejména těch nejvzdělanějších. A proto si myslím, že právě vzdělání musí být naší eh, první prioritou. Určitě musíme investovat do vzdělání, A tady vlastně jde zase o spojené úsilí soukromého veřejného sektoru. E, trošku méně diskutujeme o vnitřní migraci a vlastně o tom, jaké to má riziko pro stabilitu EU. Není možné, aby východ a jich e, Evropské unie ztrácel e, stovky tisíc mladých, ambiciozních, pracovitých lidí. Ti, kteří právě mají vybudovávat prosperující společnost ve svých zemích. E, něco k konvergenci. Neexistuje rychlá konvergence bez dobrých reform. Konvergenční politika je stejně důležitá, to znamená, e, politika soudržnosti je obrovsky důležitá, takže i zde potřebujeme, aby fond soudržnosti byl e, efektivní a zároveň transparentní a aby tedy eh, se jasně, aby se jasně vědělo, kdo za co zodpovídá. A všechny evropské státy eh, profitují z konvergence. Eh, velmi často se, se hovoří tedy o strukturálních reformách a nechceme to napojit tedy na eh, politiku soudržnosti nebo financování, ale ono by tam přece jenom mohlo být eh, určité propojení s čistými příjemci, kteří dobře plní své reformy. V tomto podporujeme komisi, která chce vytvořit novou, nový nástroj pro strukturální reformy, pro prohloubení také měnové unie. Všichni bychom určitě mohli lépe Eh, informovat o eh, výsledcích eh, politiky soudržnosti, o výsledcích evropského semestru a tak dále, tak aby si lidé byli vědomi výhod, které to všechno přináší. Musíme tedy férově podávat zprávy, abychom takto budovali důvěru v Evropskou unii. A ještě pár slov ohledně Chorvatska nebo z chorvatské perspektivy, co by nejmladšího člena. Zažili jsme poměrně e, velkou recesi, ale poslední dva roky se veřejné zadlužení snižuje a situace se tedy stabilizuje. Řekněme, že jsme zaplatili vysokou cenu, co se týče ztrát pracovních příležitostí i ziskovosti, ale už jsme tedy na cestě obnovy. A určitě je to i díky našemu členství v Evropské unii a nyní je na našem veřejném sektoru, abychom podnikli strukturální reformy. E, to zejména pokud nám jde o členství v eurozóně, což je určitě strategickým cílem. Evropský semestr nám eh, pomohl nejenom eh, tedy co se týče přímých eh, reform při přípravě do vstupu do eurozóny, je to ale i vlastně takový dobrý nástroj, který ehm, startuje reformy v členských zemích EU, ale bez strukturálních reform nemůže dojít k rychlé konvergenci mé země s rozvinutějšími zeměmi, ale bez toho Unie také nezůstane silná a stabilní. Potřebujeme tedy eh, dosáhnout ehm, konvergence, abychom měli také dlouhodobou prosperitu pro eh, naše občany. Děkuji, pane Miloševiči. Ano, víme, že hospodářské podmínky v jednotlivých členských zemích se liší. To je určitě něco, na čem musíme pracovat. Nyní dám slovo paní Fabian Keller, která předsedá finančnímu výboru francouzského senátu. Pane Keller, máte slovo. Paní Keller. Eh, děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, paní kom... chtěl bych pozdravit paní komisařku, evropské poslance i zástupce chorvatského parlamentu za, eh, poděkovat jim za tento příspěvek a také já bych se chtěla podělit o eh, názor Národního parlamentu. Také chci říct, že jsem ráda, že eh, máme možnost si vyměnit tyto um, názory o prohlubování dalším rozvoji evropského projektu. Já jsem místo předsedkyní Senátu který je tak eh, zodpovědný za koordinační nástroj, kterým je evropský semestr. Eh, co se, eh, draží se to v zákoně o veřejných financí od roku 2011. Program stability je předmětem zkoumání naším parlamentem předtím, než je předán Evropské komisi je to demokratický požadavek Mm, týče kontroly evropských mechanismů. Eh, nebylo by to možné bez spolupráce s národními parlamenty. Každý z nás zajišťuje legitimitu a akceptování často obtížných rozhodnutí. Eh, pak naše národní parlamenty musí eh, mm, toto zohlednit ve své ekonomické, politické, rozpočtové politice zlepšení eh, vždy musí být doprovázeno důležitým pokrokem od eh, roku 2010. Se svým kolegou Nacova Mar jsme tyto programy zahájili v Senátu a trvali jsme na eh, významu zprávy o evropském semestru a tady bych chtěla před vám jednu věc říci, to už jsem dělala minule, že abychom ještě zlepšili účinnost a efektivitu naší meziparlamentní konference, tak bychom měli um, dospět k závěrům rezoluce, které budou předány různým rozhodovacím instancím. E, budu se teď věnovat prioritám, které e, jsou na rok 2018, ekonomické oživení, E, sice existuje, ale v mnoha zemích zůstává vysoká nezaměstnanost nad úrovní dve, e, roku 2008, především pro mla, e, u mladých. Deficit investic je stále značný. Je třeba vyrovnat makroekonomickou politiku. Byla naše postupná normalizace těchto kroků. Tento kontext nás zavazuje, abychom mobilizovali mm, jednak realizaci strukturálních reform a jednak podporu investic. Ehm, mm, toto musí e, probíhat v, v rámci evropské koordinace. E, proto je nutné koordinovat rozpočtovou politiku a znovu vyvažovat ekonomickou situaci. Co se týče Francie, tato orientace se odráží v e, nezbytném úsilí respektovat kritéria veřejný, e, deficitu veřejných rozpočtů, které stanoví e, pakt růstu a stability. My jsme vynuli úsilí a tento cíl Eh, vedl k řadě eh, projevům, především v Senátu. Eh, vedlo to k návrhu vystoupení Francie z důvodu nadměrného deficitu. Co se týče národních parlamentů, tak Mm, my všichni budeme sniž... máme snahu snižovat veřejné dluhy a e, jenom tak, že to budeme navzájem koordinovat, e, dosáhneme pokroku makroekonomické e, politice. Já doufám, že se nám podaří vytvořit politiku, která bude silnější v Evropské unii. Rok 2018 je také volební rok v mnoha eh, zemích, především eh, ve Francii a v roce 2018 by eh, mělo projít celá řada projektů, o kterých se teď mluví. Mám na mysli bankovní unii, o tom jsme mluvili již dlouho, ale také prohloubení kapitálové unie, zlepšování financování společností. A také mám na mysli ož, obnovu oživení finančních systémů, daňo, daňových systémů, abychom mohli e, využívat vznikajících digitálních trhů, bojovat proti daňovým únikům. E, to bylo řečeno, jak e, důležitá je tato výzva. Mm po diskusích o konsolidovaném daňovém základů a směrnici Exis, tak i to je věc, které bychom se měli také připojit. Pontang a Namasura Pervanš Beneš Perez eh, pracují na eh, problematice CCTB a bylo by dobré, kdybychom mohli vypracovat společnou rezoluci. Naši občané to očekávají. A mm, bylo by dobré, kdyby se to znovu živilo v, ro- v tomto roce, aby se e, podporovalo především podpora výzkumu. Je třeba bojovat proti daňovým podvodům. Mluvili jsme o e, podvodech z DPH což nám eh, v důsledku čeho přicházíme o miliardy euro a obyčejní lidé získávají dojem, že daňový systém není spravedlivý, není stejný pro všechny. Tyto iniciativy nemohou zůstat pouze národní. potřebujeme větší koordinaci mezi parlamenty, aby mohly spolupracovat a zajistit, aby daňové zákony byly eh, respektovány v Evropě a já hm, doufám, že se k tomu všichni připojí. Děkuji. Děkuji mnohokrát všem řečníkům. Nyní jménem Evropského parlamentu a zejména příslušných výborů, které organizují eh, toto setkání, vás všechny vítám. Dosáhli jsme rekordu, navštívilo nás 133, tedy eh, přinejmenším se zaregistrovalo na tuto konferenci 133 poslanců a senátorů z vnitrostátních parlamentů. Už jsme si tedy vyslechli velmi dobré příspěvky našich řečníků a nyní dám prostor zástupcům evropských parlamentů. Eh, máme zde paní Juana Rodriguez za eh, skupinu SAD. Prosím, máte k dispozici tři minuty budeme muset být přísní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já také zdravím všechny kolegy z národních parlamentů. Opravdu nás těší, že jste mezi nás přišli. Já jsem zpravodajkou Evropského parlamentu k otázce Evropského sociálního pilíře. Všimla jsem si, že většina řečníků nebo panelistů hovořili o tom, že nerovnosti, sociální nerovnosti v Evropské unii se zvyšují i přes veškeré naše snahy s tím něco dělat. A sociální pilíř je silnou iniciativou pro to, jak zareagovat na sociální nerovnosti. Začínáme u dětí, mladých lidí, e, potom také samozřejmě e, v oblasti e, starých eh, lidí a kromě toho se také díváme na pracovně právní vztahy, to znamená, jaké, jakou ochranu požívají pracovníci a tak dále. To je všechno součástí sociálního pilíře. Také chceme dosáhnout konvergence v členských zemích, eh, v regionech, tak abychom měli příležitosti pro všechny občany. Proto je tak důležitá rozprava o evropském semestru, protože evropský semestr by měl být jakýmsi velkým procesem, který vede k ekonomické konvergenci směrem nahoru. Máme ukazatele, kteří měří tuto konvergenci, ale velkým testem bude, jak napravíme sociální nerovnosti. Stejně tak, jako napravujeme hospodářské nerovnosti. A proto potřebujeme nejenom reformy, potřebujeme také investice. A pro investice musíme samozřejmě, v těch investicích musíme zajít dále musíme se obrátit na eh, vnitrostátní rozpočty, ale také soukromé zdroje. Musíme do toho zapojit i evropský rozpočet, proto také hovoříme o víceletém finančním rámci. Zítra nás čeká velmi důležitá rozprava. Také musíme vybavit eh, eurozónu s eh, tedy fiskální kapacitou. A tohle to všechno je obrovsky důležité pro to, abychom dosáhli opravdové sociálně hospodářské konvergence. Děkuji. Děkuji jste dokonce to stihla o 30 vteřin rychleji. To je úžasné. Dalším řečníkem je Janis Fukans z lotyšského parlamentu. Je předsedou výboru pro rozpočet a finance z skupinu zelených. Prosím. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Všeobecně se dá říci, že Lotyšsko vítá eh, to, jak byl definován eh, evropský eh, semestr, mm, také na základě průzkumu zveřejněného Evropskou komisí. Nové členské státy i Evropská unie jako celá by měly i nadále implementovat strukturální reformy a chceme zdůraznit, že pokrok implementace reform je nerovný v Evropské unii. Eh, říkala to Evropská komisařka ohledně tedy eh, toho, toho průzkumu Evro, eh, každoročního výročního růstu. Je tedy potřeba podpořit členské zemi, aby se zrychlily, jejich reformní snahy. Zatím je tomu spíše naopak. V tuto chvíli ty strukturální reformy probíhají, zlepšuje se také situace na um, pracovním trhu. Mm, eh, Lotyšsko podporuje doporučení Rady pro eurozónu a zdůrazňujeme roli evropského jednotného trhu, včetně digitálního jednotného trhu. Podporujeme doporučení vyvinout nebo rozvinout dále evropský jednotný trh, abychom odstranili další bariéry pro volný pohyb eh, zboží, osob a kapitálu, nebo zboží a služeb a kapitálu. Je potřeba řešit problematiku vnitřní mobility na vnitřním trhu. Protože zde máme problematiku, kdy dochází k odlidňování nebo vylidňování těch nejméně vyvinutých regionů. Evropská unie a členské státy eh, pracují na posílení eh, monetární unie. My podporujeme také akční plán eh, pro práci na kapitálové unii a Mm, podpolujeme tedy eh, vývoj eh, kapitálových trhů napříč Evropskou unii. 6. listopadu minulého roku ministři financí ze tří eh, pobalských zemí podepsali takzvané Memorandum of Understanding o rozvoji Eh, regionálním rozvoji v Pobaltí. Zde tedy chceme posílit spolupráci, rozvoj kapitálových trhů eh, na společné bázi. Země se tedy rozhodly, že budou pracovat na eh, tvorbě mm, potřebných opatření pro ustanovení právního rámce, pro vytvoření potřebných nástrojů a i pro potřebnou tržní infrastrukturu. Děkuji. Děkuji. A nyní další řečník. Saura Pedro z Congreso de España. Za skupinu SAD, prosím. Sí, gracias. Ano, děkuji, pane předsedo. Pár rychlých myšlenek. Abych eh, se zmínil o tom, jak učinit ten evropský semestr ještě účinnější a zodpovědnější. První myšlenka, která se týká evropského semestru. Zdá se nám, že reformní plány vlád a plány na konvergenci by měly zahrnovat ukazatele z daňové oblasti. Měly by tam být ukazatele, které budou svědčit o dobré daňové zprávě. Myslíme si, že to je důležitý prvek, který by pomohl najít tu daňovou konvergenci, harmonizaci v zemích EU. Za druhé, myslíme si, že by se měly sdílet informace mezi parlamenty, národními parlamenty, že ty debaty, které tam probíhají na úrovni národních parlamentů, by měly být předávány Evropskému parlamentu, komisi, radě, protože to by umožnilo být efektivnější při plnění evropského semestru. A třetí myšlenka je přeorientování daňového kompaktu. Přeorientování daňových pravidel jednotlivých zemí, z nichž se tváří Evropská unie. A mám na mysli jasné, uvěřitelné, střednědobé cíle, které budou snadněji měřitelné a umožní také krátkodobou flexibilitu daňových pravidel, aby zde byly nezávislé orgány a nezávislá moc, která bude vykonávat svoji práci. To si myslím, že je zcela v souladu s tím, abychom skládali účty, aby byla zajištěna větší demokracie a abychom byli efektivnější při řešení problému. A poslední myšlenka, kterou jsem chtěl tady přednést před touto skupinou poslanců, před svými kolegy z Evropského parlamentu i z parlamentu ostatních zemí EU, je motivovat eh, tvorbu skutečných evropských bank, vytváření skutečných evropských bank, protože si myslíme, že to je efektivní cesta, jak rozbít eh, tu ďábelskou smyčku mezi veřejným a soukromým dluhem. Je to také efektivní nástroj, který může tuto ďábelskou smyčku rozbít. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A dalším řečníkem John Leihardt. z irského parlamentu, místo předseda výboru pro rozpočtový dohled a frakce ALDE. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Paní komisařko, jsou zde dvě věci, na které chci upozornit. Na první, nebo tedy první věc se týká nesplacených úvěrů, o kterých se zmínila komisařka. Situace v Irsku máme asi 20 tisíc takových hypoték měly by být prodány pod tlakem Evropské unie poměrně rychle. Co se všem děje? Máme takzvané voucher funds, které skupují tyto dluhy s velkými slevami a ty velké slevy nejsou k dispozici individuálním vypučovatelům. Takže to je věc, která by měla být eh, zvážena ze strany komise. Protože tyto fondy jsou neregulovány, tyto půjčky se můžou eh, prodávat eh, hromadně. My si myslíme, že banky by měly být vedeny k tomu, aby spíše jednali s, tedy s individuálními půjčovateli, než aby se snažili za nějakou slevněnou eh, sazbu prodat 100 takových půjček. Protože si myslím, že ve skutečně sociální Evropě nesmíme nikdy zapomenout, že za každou půjčkou je jednotlivec, rodina a pak jsou zde další půjčky, které zase souvisí s podniky. V mnoho případech se jedná o lidi, kteří přijdou o své domovy a to potom vyvolává další náklady pro stát. A v některých případech eh, lidé tragicky ukončili svůj život, protože byli pod takovým tlakem finančních institucí. Druhá otázka je evropské pojištění vkladů. To je třetí pilíř bankovní unie. Bylo tedy dosaženo jistého pokroku, Nicméně teď se to nějakým způsobem zabrzdilo. Mohla by nám k tomu paní komisařka něco říci? říci? A ještě k tomu prvnímu bodu. Bylo by dobré, kdybychom odradili banky od toho, aby prodávali ty půjčky a hypotéky v balíku, protože musíme mít na paměti, že za každou tu půjčku je jednotlivec. Děkuji. Také za ty body, které se týkají nesplácených úvěrů. Víme, že tedy ten impuls od jednotného mechanismu dohledu jde v podstatě opačným směrem. Měli bychom opravdu podrobně zvážit opatření v této oblasti. A teď pan Mark Angulo ze španělského senátu frakce EPP. Paní Mar Angulo. Já bych se ráda eh, zmínila o těch sdílených prioritách. Myslím, že jste o tom hovořili ve všichni za předsednickým stolem. A my to řešíme také ve Španělsku. Hovoříme o konkurenceschopnosti, vzdělávání, sociální agendě a také o určitých důležitých výzvách, jako například demografická výzva a územní i sociální soudržnost v rámci našich zemí. Je třeba ji podporovat, tak jako jsme to dělali a děláme v Evropské unii. Dnes hovoříme o ekonomickém oživení globálně i třeba ve Španělsku. A dnes jsme také hovořili o potřebě reform. A zároveň můžeme hovořit o tom, že právě realizace reform otevírá dveře odpovědím na různé problémy. A já bych tady ráda zdůraznila, že v situaci, kdy jsme tedy v naší zemi, kdy čtvrtý rok za sebou máme růst, poměrně zásadní růst, roce 2017 3,1% například a vytváříme také pracovní místa. Tak hovoříme o sdílených prioritách a agenda je zaměřena na vzdělávání, na pracovníky, na politiky, aby se dále tvořila pracovní místa a také na tak důležitou věc, jako je digitalizace. Ta digitalizace je zásadní. Rada ministrů ve Španělsku eh, vytvořila pracovní skupinu, by se podporovala, podporovala synergie mezi devíti ministerstvy, aby se vytvořily nástroje, které umožní vytvořit z této digitalizace nástroj, který bude sloužit eh, růstu, sloužit vytváření pracovních míst. Bude také nástrojem ve službách územní a sociální soudržnosti. To je velmi důležité, protože je to zdrojem zvyšování příležitostí, zajištění rovných příležitostí v územích, kde jsou větší problémy, třeba kvůli vylidňování, menší hustotě obyvatelstva. A mělo by to také napomáhat sociální soudržnosti. Já si myslím, že proměny, které by mohly zdržovat růst, tak to byla nezaměstnanost a demografické tendence. A v tomto smyslu procesy tvorby nových digitálních nástrojů a takových výzev, jako je propojení jednotlivých území a využívání synergií, to vše je velmi důležité a já bych to ráda zdůraznila, protože jsem o tom slyšela v podstatě ve všech vašich projevech. Děkuji. Děkuji. Gabriela Kretu z rumunského senátu, frakce SD. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení přátelé, já budu ještě jednou bych chtěla upozornit na to, že čelíme problému diagnózy. Mm, špatné indikátory nám ukazují méně reálný image společnosti a vede to k nevhedným reformám. V tuto chvíli hlavní nerovnováha je eh, mm, odražena v poměru příjmu kapitálu a příjmu pracovních sil. Eh, čelíme problému distribuce. To není jenom sociální problém. Levicové strany i eh, odbory by se o to měly zajímat, ale je to také se to odráží v nevhodném poměru mezi investicemi a spotřebou, což je klíčové pro dlouhodobý růst. Tato nerovnováha je globální a exportuje své negativní dopady na naši společnost. A e, to už není možné. Tento indikátor není ale mezi těmi 14 indikátorů, kterým posuzují makroekonomické nerovnováhy. Buď e, v ani v těch eh, zprávách o jednotlivých zemích v rámci evropského semestru. Dále máme ekonomiku bez hranic, jednotný trh, mm, což je považováno za největší úspěch Unie. Ale indikátory eh, jsou národní, se hranicemi, které se eh, používají pro vypracovávání politika, hodnocení dopadů implementace. Pro skutečnou konverci bychom potřebovali nejenom by unie zůstala jednotná, ale bych se e, používal společný indikátor um, e, hrubý domácí produkt podle parity kupní síly s cílem e, omezit e, m, rozdíly ve vývoji a potenciálu vývoji. HDP ukazuje, co se děje v zemi, ne co tam zůstává. Piketty nedávno ukázal, že repatriace zisku je vyšší než e, prostředky, které se dostávají do e, státní pokladny, znamená strukturální reformy minus příspěvky pro všechny členské státy. A e, kterým patří Rumunsko. HDP je zavádějící, protože se zaměřuje na současnost a ignoruje aktiva, to je bohatství společnosti, což je předpověď budoucího potenciálu vývoje. Dlouhodobý eh, vývoj eh, souvisí s více s bohatstvím a lidským kapitálem než s HDP. Analýza struktury e, příjmů je znepokojivá. Konvergence zisků je vynikající v mé zemi více než 80 je to více než 80 evropského průměru, ale příjmy domácností jsou někde na úrovni 32 Náš růst šel špatným směrem, byl divergentní. Pokud Ehm, přidáme divergentní efekt eura, tak vidíme, že nerovnosti v každém členském zemi a mezi členskými státy jsou, ehm, jsou hlavním cílem, kterým je třeba dosáhnout v evropské politice, národní politice, jak mnozí z vás už zdůraznili. Děkuji vám. Takže to je nedostatek investic v našem fiskálním rámci. Margarita Marquez z portugalského parlamentu SND frakce. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat ehm, všem předřečníkům a také chci poděkovat organizátorům tohoto meziparlamentního týdne. Komisařka Tyson nám připomněla jednu věc, které jsme si vědomi, a to je to, že jsme svědky ekonomického růstu v EU, ale nerovnost zůstává značná v rámci jednotlivých členských zemí i mezi členskými státy. Chci vám položit jednu otázku. Vyžaduje to vyšší účast v ekonomické koordinaci mezi členskými státy? Jsou dostatečné politiky ve prospěch konvergence? Je zajímavé se podívat jednak na ekonomický růst, hospodářský růst a na druhé straně na rostoucí nerovnost, abychom mohli efektivně jednat. E, k těm e, doporučení, specifickým doporučením. Důležité téma je vlastnictví, to znamená účast členských zemí v celém procesu evropského semestru. Prostě jenom předávání doporučení členským zemím a pak jim dát na to tři dny na odpověď, to nestačí. Tato, pokud mají ta doporučení být efektivní vzhledem k rozdílům členským zemím, myslím, že je důležité, aby došlo ke zkušenému um, vlastně přijetí za své těchto doporučení. Další věc, kterou chci zdůraznit, se týká sociálního pilíře evropského semestru. Velice mě potěšilo, když Marian řekla, že byl eh, připraven scoreboard, který bude v eh, součástí evropského semestru. Myslím ale, že je velmi obtížné pro evropské občany, aby pochopili, že jsou eh, cíle pro rozpočtové aspekty, ale nikoli pro sociální aspekty politiky. Myslím, že nový scoreboard bude důležitým krokem vpřed, ale nemůže to být prostě jenom symbolická iniciativa. Musí reprezentovat skutečné kroky evropských institucí a členských zemí. Na závěr chci podpořit návrh Fabian Keller že tyto, eh, tato jednání by měla mít závěry a doporučení jako výstup. Děkuji, paní Mena Maletič, Evropský parlament z EPP. Děkuji, vy jste všichni zdůraznili, eh, že máme růst letos, ale nemůžeme být příliš mnými optimisty, protože se to neprojevuje v životech občanů. Současně nedochází k nárůstu mest a poklesům počtu lidí, kterým hrozí bída. Proto bychom si měli být vědomi, že bychom něco měli změnit, především co se týče způsobu financování, ehm, jak investujeme, co podporujeme. Takže nejsme stále připraveni podporovat riskantnější projekty, inovace, a nové transformační procesy. Mm, s novým eh, Evropským fondem pro strategické investice, ten Junckerův fond, na podporu veřejných a soukromých projektů a kombinaci veřejných a soukromých, více tedy mm, veřejných, méně soukromých, nepříliš inovativních nových projektů. Každopádně bychom měli se zamyslet nad tím, jak otevřít financování, více podpoře inovací, startupů, aby eh, se z nich mohly stát scale-upy a podporovat všechny tyto transformační projekty, které potřebujeme, aby růst se projevil v každodenním životě našich občanů. Děkuji. Děkuji. Nyní paní baronka Faulkner Kisher eh, z House of Lords eh, z Velké Británie za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Mohu říci, že za Británii tak my s velkým potěšením eh, sledujeme ekonomické oživení v EU, eurozóně a doufáme, že to bude udržitelné v nadcházejících letech. Je zajímavé vyslechnout řečníky, které zdůrazňují současnou potřebu zlepšovat sociální kohezi, posuzovat rostoucí nerovnost a tak dále, ale současně také zlepšovat konkurenceschopnost EU a využívat přínosů, které mohou vyplývat z inovací a výzkumu a vývoje. Když poslouchám tyto komentáře, tak jedna z věcí, která mě napadá, je nekompatibilita eh, těch aspirací, které jsme slyšeli v některých příspěvcích. Připomíná mě to mm, interview paní Merklové z Financial Times, myslím, to bylo v roce 2013, kde nám připomněla, že Evropa má 7 světové populace, produkuje 25 e, světového HDP a má financovat 50 globálních sociálních výdajů. Myslím, že by bylo moudré v době růstu si e, toto mít na paměti, protože nemůžete současně mít e, konkurenceschopnost a inovace, které budou třeba pro čtvrtou průmyslovou revoluci, nástup robotizace, technologické změny, které e, postihnou populaci a současně trvat na tom, že musíme zvyšovat exponenciálně sociální e, kohezi a sociální zabezpečení. To e, je jenom myšlenka, zajímalo by mě, zda by se na to nad tím panelisté chtěli zamyslet. Děkuji. Andres Hunke, německý Bundestag za Die Linke. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vděčný těm panelistům, kteří zde nadnesli otázku sociální nerovnosti. Ono je to opravdu eh, jedno z nejdůležitějších témat, eh, kterým se v tuto chvíli zabýváme. Vlastně nerovnost roste po celém světě, roste v Evropské unii, eh, ale roste také v rámci jednotlivých zemí v Evropské unii. A Tady v podstatě dochází ke jakési změně paradigmatu. Řada mezinárodních organizací, eh, OECD, Rada Evropy, dokonce i Mezinárodní měnový fond nadnáší téma nerovnosti je to opravdu velmi důležité. A například Ruminsk, rumunská kolegyně také upozornila na to, že sama nerovnost se nedostává do scoreboardu evropského semestru. Pardon, eh, sociálního pilíře. A já si tedy myslím, že sociální pilíř nebude stačit a proto, aby jsme bojovali proti sociální nerovnosti. Takže já se obracím na komisařku eh, Tajsnovou. Jaká další opatření eh, můžeme očekávat? Eh, druhá věc, která mě zajímá, jsou vlastně nerovné jaksi hospodářské váhy. Například v Německu máme tuhle tu hranici 6%, kterou jsme překročili. A mě by tedy zajímalo, jaká existují doporučení nebo jaké existují nástroje pro to, aby tyhle ty nerovnosti, nerovnováhy eh, jsme nějakým způsobem řešili. Ano, přece to není dobré ani pro samotné německé občany, protože eh, oni také si žijí pod svými poměry. Mm, pokud se nedostatečně do eh, ekonomiky neinvestuje, pokud eh, jejich příjmy jsou příliš nízké. A konečně daňová harmonizace. Vy jste také o tom hovořili, že je to velmi důležité. že tedy eh, například nerovnost zdanění podniků v různých evropských zemích je, je také problém protože to tedy znamená, že potom ty velké eh, nadnárodní společnosti samozřejmě využívají těchto rozdílů. A eh, z čeho budeme vycházet pro to, abychom to zlepšili? Jak to udělat, abychom dosáhli nějaké harmonizace? Děkuji. Nyní Gian Paolo, Paolo Galli za uh, Itálii a skupinu SAD. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Pane předsedo, já si myslím, že e, všichni, kdo hovořili, e, upozorňují na to, že tedy ano, máme růst v Evropě, dochází k hospodářské obnově, ale v řadě zemí lidé z toho e, neprofitují jak jsme slyšeli, stále panují nerovnosti. Kromě toho je možné, že trvá dlouho, než se zahojí jizvy, které způsobila ta velká recese. E, máme přece miliony nezaměstnaných lidí, nebo přinejmenším jsme měli miliony nezaměstnaných lidí a e, v podnicích e, také, nebo podniky jsou zadlužené. To má dopady na makroekonomickou politiku a také pro ta doporučení CSR, tedy e, doporučení pro jednotlivé země ze strany komise. Já hovořím také o rozpočtové politice, která je velmi komplikovaným tématem. A já si myslím, že Evropská unie sehrála, respektive Evropská komise sehrála velmi důležitou roli e, v tom, aby pomohla zemím nasměrovat politiky k snižování dluhů. Ale země, které tedy měly vysoké dluhy na začátku, tedy eh, takhle dobře nasměrovaly. Ale je eh, důležité kalibrovat doporučení eh, tak abychom nalezli správnou rychlost fiskální konsolidace. Pokud nenaleznete správnou rychlost, hrozí jakýsi zpětný ráz a tedy škody. Potřebujeme tedy cíle, které jsou pochopitelné, důvěr, důvěryhodné a je potřeba, aby jim věřili tedy i e, nebo důvěřovali e, nejenom vnitrostátní orgány, ale i občané. Není možné, aby se to měnilo každý rok nebo dokonce dvakrát ročně. Já si uvědomuji, že Evropská komise se v této oblasti snaží věci zlepšit, ale myslím si, že jsme tedy ještě úplně eh, tedy toho optimálního řešení nedosáhli. Děkuji. Děkuji. Alex Bodry. Chambre de député za Lucembursko. Pane předsedo, já stejně jako ostatní bych rád přivítal poslední čísla o růstu, která indikují, že alespoň tedy dočasně Evropa navazuje na hospodářský růst, i když přetrvávají velké vnitřní rozdíly, také sociální rozdíly v jednotlivých členských státech a mezi členskými státy. Teď s tím sociálním pilířem se snažíme integrovat sociální rozměr do ekonomické zprávy a řízení. Je to sociální dimenze, která tam ovšem zůstává trošku jako cizí těleso. V systému, který je zaměřen především na ekonomiku, na rozpočet, na finance. A já mám otázku na paní komisařku Tyson. Jakým způsobem chce komise zaručit, že ta sociální dimenze nebude chudým příbuzným. Protože pokud jde o rozpočtovou rovnováhu a rovnováhu veřejných financí členských států, tak tam jsou stanovována závazná pravidla. A také ty sociální rozdíly a způsob, jak je řešit. Jak to udělat eh, při dodržení rozpočtové rovnováhy? Protože pokud budeme působit eh, na rozpočtovou nerovnováhu, tak to bude znamenat alespoň dočasně škrty, rozpočtové škrty. Tak jak tedy jednat v sociální oblasti s tím, že je třeba zároveň dodržovat pravidla paktu růstu a stability? Evropský parlament zdůrazňuje kupní sílu a zvýšení platů. To je dobrá věc. Lucembursko pokaždé bylo upozorněno na svůj systém automatické indexace platu. A najednou se zaměřujete na zvýšení platu, na posílení kupní síly. Také jak je to v souladu s tím, že chcete zatrhnout systém, který automaticky zvyšuje kupní sílu pravidelně. Děkuji, už Šimaňský, Polský sejm, frakce EKR. Děkuji. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, rád bych upozornil v kontextu celé diskuze na to, že nové priority, které vstupují do agendy Evropské unie, to znamená priority týčící, týkající se a inovací, migrací, to jsou témata, která by neměly být eh, náhradními tématy, ale tématy, která budou doplňovat ty důležité priority, které jsme měli dosud, o kterých hovořila i paní komisařka, vedle také politiky soudržnosti, která má stírat rozdíly. O tom velmi dobře hovořil náš kolega zpravodaj Hetman, když hovořil o dopadech eh, rozdílu v rámci kontinentu. Jedná se o rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, ale také jednotlivými regiony. Vypadá to jako paradox, že hospodářský rozvoj a růst vůbec nemusí znamenat eh, zmírňování rozdílu. A to je výzva, to je politika. Naše delegace a má země očekává jisté důsledky, jak řekla paní předsedkyně na začátku. Musíme opravovat střechu, dokud svítí slunce. Teď máme období, kdy máme jisté problémy na úrovni kontinentu, ale nemůžeme si dovolit zastavit se v půli cesty. Máme před sebou ještě spoustu výzev a práce očekáváme od celého evropského společenství, od všech zaangažovaných, aby i nadále pracovala na tom procesu stírání rozdílu mezi jednotlivými zeměmi a jejich regiony. My jsme k tomu připraveni, jsme si vědomi, že i taková výzva, jako je Brexit, přinese finanční problémy. Budeme potřebovat diskuzi, my jsme na to připraveni, jsme si vědomi toho, že ty chybějící prostředky musíme nějakým způsobem doplnit buď vyššími odvody, anebo novými zdrojmi, zdroji příjmu. Já si uvědomuji, že je to velká výzva, ale chci optimisticky apelovat na všechny země, že se musíme vrátit eh, ke kořenům Evropské unie a musíme se snažit těmto novým výzvám odhodlaně postavit. Děkuji. Thank you. Děkuji. A poslední řečník. Máme to potěšení dát slovo člence výboru regionu Olze Zrigan, která je naší, naším hostem. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, jsem ráda, že vás tady vidím. Dámy a pánové, je pro mne také velkým potěšením, že zde mohu vystoupit jako zástupkyně výboru regionu. Všechny úrovně zprávy musí být zastoupeny v této debatě, tedy i regionální a místní orgány, které mají určité pravomoci a kompetence v politických oblastech, které jsou relevantní pro evropský semestr dvě třetiny nebo tedy tři čtvrtiny všech těchto doporučení mají místní charakter a mohou být uplatněny pouze v případě, kdy místní orgány sehrají aktivní roli. Prvního druhý jsme přijali usnesení k výroční zprávě o růstu na rok 2018. My tam zdůrazňujeme, že je třeba posílit strukturální reformy, odstranit překážky pro investice na místní a regionální úrovni, zblížit eh, města a vesnice jako partnery a začít uplatňovat evropský semestr, posílit vztah mezi evropským semestrem a rozvojovými cíly OSN do roku 2030. Také zdůrazňujeme ve svém usnesení, že politika soudržnosti musí být i nadále hlavním nástrojem Evropské unie, aby bylo dosaženo cíle v oblasti sociální soudržnosti. Musíme vycházet z decentralizovaného řízení a z partnerství. Jsem velmi ráda, že jsme zde mohli debatovat o různých způsobech, jak zlepšit evropský semestr. Je to dynamická debata, protože nová debata o rozšíření eh, <clears throat> Evropské měnové unie a také o novém víceletém finančním rámci je příležitostí. V tomto kontextu se bude hovořit také o novém finančním nástroji který bude moci fungovat, pokud je o strukturální reformy. Ale důležitý indikátor, eh, což je tedy míra uplatňování doporučení, svědčí o tom, že je zde problém. Jsou zde strukturální reformy, které třeba nemají skutečný právní základ a tam jsou výsledky neuspokojivé. A to přes úsilí komise která se snažila omezit jejich počet a zaměřit se na to, co může být uděláno za 12-18 měsíců. Mohou zde být různé důvody, proč ta doporučení nejsou realizována. Financování, nedostatečné eh, zdroje, kapacity. Nicméně je pravda, že technické záležitosti mohou být odstraněny. Ovšem, když si tyto reformy neosvojíte, když je nepřijmete za své, tak je to problém. To je potom těžko překonatelné. Odpověď tedy musí přinést členské státy. Výbor regionu je přesvědčen, že plné zapojení místních a regionálních orgánů jako partnerů do evropského semestru by mělo přispět k tomu, že ty strukturální reformy si vezmeme za své a také žádáme, aby tato účast byla pravidlem od okamžiku začátku realizace reform a také při jejich hodnocení. Navrhli jsme také etický kodex, který se týká zapojení místních a regionálních orgánů do evropského semestru. Má dvě části, na jedné straně analýza příležitostí, z územního hlediska a na druhé straně zapojení místních a regionálních orgánů jako partnerů do vytváření a realizace reform. Žádáme toto partnerství a toto osvojení. Evropský parlament tuto myšlenku podpořil už v říjnu 2016, když podpořil myšlenku etického kodexu. Komise uznala, že je třeba posílit zapojení místních a regionálních orgánů. Bohužel komise zamítla ten náš návrh etického kodexu ze strachu, že by nebyl dodržen princip subsidiarity. Subsidiarita naopak by byla narušena, kdyby místní a regionální orgány by byly drženy stranou tohoto procesu, protože mají přímý vliv na celou řadu oblastí. Toto riziko tedy existuje i v nedávném návrhu komise o novém nástroji Evropské unie na podporu strukturálních norem, který by měl fungovat v rámci evropského semestru. Nemyslíme si, že to, že se národní vlády nebo národní orgány musí zavázat, že něco takového budou realizovat za určitou dobu, eh, to podle mě není dostačující. Vidíme, že Komise chce této iniciativě vyhradit 25 tisíc euro. Myslí si, že je to opravdu přidaná hodnota. Ten návrh je podle nás nejasný, je to simplistické, zjednodušující řešení a mohlo by skutečně působit problémy se subsidiaritou. Aby nebyl tento princip subsidiarity a proporcionality narušen, místní, regionální a národní orgány se musí do toho zapojit, aby jako partneři při vytváření a realizaci strukturálních forem, reform v rámci eh, tedy evropského semestru, byly tedy už od začátku. 21.3. výbor regionu přijme stanovisko k tomuto návrhu, já jsem zpravodajkou. Dámy a pánové, takováto konference je důležitá k tomu, abychom si mohli vyměňovat názory o účinnosti a legitimitě evropského semestru. Jménem výboru regionu vám děkuji za přijetí, děkuji za to, že jste nám dali slovo a samozřejmě příští rok eh, se na to znovu zaměříme. Přejeme vám eh, úspěšné dva dny jednání a děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji. Děkuji a nyní um, vám Nyní tedy mají naši řečníci příležitost eh, k stručně odpovědět. I pamě, začne Fabian Keller. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům za jejich eh, účast a chci říci, pane předsedo, že je dobré, že na konci naší prací eh, dospějeme ke konsenzu, který může vyjadřovat společný Um, názor a chci poděkovat své kolegyni, která mm, přišla s touto myšlenkou. Děkuji. Um, mm, pokud není jednomyslnost, tak abychom dospěli k nějakému uh, textu, tak bychom potřebovali systém, jak zvážit různá stanoviska a tato konference není eh, schopna toto vyvážení provést. Například Nyní jsme měli velkou většinu řečníků z mé politické skupiny. Byl bych rád, kdyby to uh, bylo sdílené, ale pokud nenapíšeme něco skutečně obecného, tak asi bez hlasovacího mechanismu nemůžeme eh, vytvořit nějaké závěry. Není to tak jednoduché, jak se to zdá, byla by to dlouhá diskuse, já rád v ní budu pokračovat, ale v tuto chvíli dám slovo panu mm, Damago Miloševičovi. Today we all discussed the convergence, we all discussed the social inequalities. My všichni projednáváme sociální nerovnost v členských zemích a všichni se shodneme, mm, asi se neschodneme v tom, jak bychom to měli řešit, tu nerovnost a další konvergenci. Já jsem tedy z pravice a vždy um, prosazuji názor, že bychom měli nejprve peníze vydělat a pak utratit. Děkuji. Děkuji. Baje, děkuji pane předsedo. Jenom eh, bych poděkoval eh, různým um, řečníkům. Je to i zajímavé pro nás jako poslance Ruského parlamentu vyslechnout názory národních parlamentů. Evropský semestr není snadný. Může být jaksi rozporuplné na jedné straně chtít podporovat investice a současně bojovat proti nerovnosti. Já bych zdůraznil příspěvek zástupce výboru Regoje, no myslím, že to je Eh, nejlepší tedy od, mm, náz, eh, odraz názorů jednotlivých eh, parlamentů, jak bychom mohli tedy dospět k závěrům společným národních parlamentů. Děkuji, pan Kristof Hetman. Děkuji, pane předsedo. Já využiji svoji řečnickou dobu, abych poděkoval všem řečníkům za jejich komentáře. Děkuji. Děkuji, paní komisařka Tyson. Um, já budu mluvit holandsky, protože tady máme vynikající tlumočnickou službu, jak si dobře pamatuji. Um, já budu co nejstručnější, ale musím odpovědět na některé konkrétní otázky. Já jsem poslouchala velice pečlivě a všimla jsem si, že tady byla poptávka po jaksi společném spoluvlastnictví semestru a cyklu semestru a celého toho našeho společného úsilí. Této komisi my jsme dosáhli významného pokroku. My jsme zveřejnili výroční přehled růstu a po, poprvé v letošním roce a podrobné zprávy budou odeslány členským zemím, by mohly reagovat předtím, než zveřejníme ehm, zprávy v jednotlivých zemích. Vedli jsme diskuse s vládami, sociálními partnery, členskými státy, a mm, budeme projíždět členské státy. Rádi přijdeme do parlamentu, abychom projednali všechny tyto otázky a na základě všech těchto diskusí, na základě mm, reformního programu, na základě rozpočtové situace, ta specifická doporučení budou předložena členským zemím mm, takže budeme otevření ehm, ehm, tyto věci, protože je nutné, abychom skutečně přesně analyzovali ehm, doporučení, abychom zajistili, že tato doporučení budou skutečně implementována. Eh, dále jsem velice spokojena se sociální dimenzí, která se objevuje v této diskusi. Jak jsem řekla ve svém úvodu, tak jsme v komisi přesvědčeni, že sociální tržní ekonomika musí být propagována, což znamená, že sociální pokrok, ekonomický pokrok by eh, se měly navzájem podporovat. Pokud chcete sociálně inkluzivní ekonomiku, tak potřebujeme sociální politiku. Na to se zaměřujeme a Eh, pilíř sociálních práv je něco, čemu se všichni hlásíme a bylo řečeno, že je třeba více investic. Ano, na, eh, proto máme Junckerův plán, Evropský fond pro strategické investice a to je také důvod, proč se zaměřujeme na nárůst veřejných investic. Není to jenom otázka Ehm, výše, ale také kvality, na, na co se ty peníze utratí. Ten um, marže flexibility by se měla využívat, která je v pak uh, tu růstu a stability a rozhodnutí z ledna 2015 to, um, co největší flexibilitě při hodnocení členských zemí. A na závěr možná chci, mohu zdůraznit, um, my e, pracujeme s Euro, spolupracujeme s Eurostatem, který je e, mm, který zveřejnil vodítka doporučení, které se týkají, které jsou jak pro veřejné orgány, tak soukromé investory. Jak tedy PBS by se měla měly využívat, jak by se měly implementovat při posuzování implementace rozpočtů. Přišli jsme s doporučeními, co se týče energetických ehm, smluv, kontraktů a ty orgány, které to využily, tak ehm, to vedlo k utažení eh, mnoha příležitostí. Pak je tady otázka v době, kdy potřebujeme hodně investovat do nové ekonomiky, jak můžeme současně investovat do sociální sféry. Můžeme to spojit, vždy mluvíme o sociálně, moderní sociální ochraně. A to znamená, že jenom nerozdělujeme peníze, že kombinujeme ty platby se službami, které e, posilují lidi, díky kterým jsou lidé schopni čelit problémům ve svém životě, aby se e, zlepšila jejich situace, aby se vrátili do společnosti, aby získali práci. A co se týče investic do lidských zdrojů, tak to má ekonomické přínosy. Není tady rozpor. My můžeme rozvíjet digitální ekonomiku, aniž bychom investovali do lidí, potřebujeme více mm, vzdělaných lidí. Nerovnost je další téma, nerovnost je eh, další otázka, která je nám velice, mm, velice leží na srdci. Každý rok provádíme hodnocení na základě DS20 a viděli jsme, že průměru došlo k nárůstu nerovnosti od krize. Ne ve všech členských zemích někde stoupla, někde se snížila ta nerovnost. To znamená, že tady možnost boje proti nerovnosti a inkluzivnější společnosti a proto potřebujeme náš pilíř rozšiřovat. E, dále bychom se měli zeptat, jaké části pilíře by tady byly užitečné, ale už na to nemáme čas. Ehm, mm, nemáme čas hovořit o té legislativě o sociálním pilíři, co týče mest, které by měly stoupnout v některých členských zemích, to, jsme, to říkáme již dva roky. V našem dokumentu semestru předpokládáme, že pokud mzdy budou růst pomaleji než produktivita, pak je tam prostor na zvyšování platů pokud některé státy mají přebytky, ehm, a pokud zvažují e, nárůst mest, tak i k tomu jsme e, poskytli doporučení, co se týče nesplácených úvěrů bank, ehm, tak to je obrovský problém. Ještě v důsledku krize situace se sice zlepšila, ekonomický růst za, se oživil, ale je tady celý balík tohoto a to má dopad na naši ekonomiku. Komise připravuje návrh pro členské státy, abychom se zbavili těchto nesplácených úvěrů. Ehm, když jsme mluvili o IDIS, ochraně investic, otázka, jak daleko jsme se dostali. My jsme podali návrh ehm, komise, ale celá řada členských zemí se domnívá, že třeba ehm, větší jasno v tom, než budou mm, připraveni diskutovat o větším sdílení rizika. Na tom v tuto chvíli pracujeme, ale ta otázka je ve radě. My spolupracujeme s členskými státy. Um, pak tady padly, pak se tady mluvilo o kohezi, o víceletém finančním rámci, o kohezním fondu. Ehm, to je diskuse, která teď začíná. Byla zveřejněna zpráva minulý týden ehm, s různými scénáři. Um, Jedna... Um, rada těm, kteří se domnívají, že eh, ehm, nic z rozpočtu se nedá snižovat. Já bych navrhovala, abyste se obrátili na vlastní parlamenty a byli pro eh, zvyšování pladeb do EU, protože díky tomu bychom byli schopni zaplnit tu mezeru, kterou budeme mít v důsledku Brexitu a nových výzev a budeme schopni pokračovat v našich politikách které implementujeme v posledních letech rozumným způsobem. Takže tady budu, budeme potřebovat vaši pomoc, abyste se obrátili na své vlády, na své parlamenty. A za to vám děkuji.